So I introduce. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre... Milí kolegové, dámy a pánové, posaďte se nám zde, prosím. Tak, abychom už mohli zahájit eh, náš seminář. Jedná se o zasedání pracovní skupiny k financování Evropského fondu pro strategické investice. První část našeho workshopu se bude konat pod záštinou pana Gualtieriho a bude pan Galtieri rovněž předsedat. Já budu předsedat v té druhé části. Chystáme se přijmout eh, nařízení, které má prodloužit a rozšířit pole působnosti Evropského fondu pro strategické investice. To je investice předsedy Junckera jménem komise a přišel si hned na začátku mandátu. Účelem je eh, komplementovat eh, deficit investic, který trvá v Evropské unii více než jednu dekádu a také soukromé a veřejné eh, investory pobídnout k tomu, aby mobilizovali své finanční prostředky a poskytli je pro investice v Evropě, tak aby evropské investice posílily. Chystáme se tedy eh, přijmout eh, tento nový text. Chceme zhodnotit to, co se vykonalo doposud, zda Evropská investiční banka patřičným způsobem eh, jednala a zda um, hospodářský sektor obdržel patřičné odpovědi, zda samotné území, ten evropský prostor, eh, mohli eh, mít přínos z využívání EFSI. To všechno jsou dotazy, které si dnes klademe a vedeme společně tyto úvahy. Ehm, k tomu, abychom si vyjasnili, ehm, tyto aspekty nám pomohou naši experti, kteří mezi nás zavítali. A my ehm, se chystáme tedy na schválení návrhu nařízení, které se zabývá právě těmito ustanovení ohledně EFSI. A je možné, že tento model se dá využít i v jiných oblastech, konkrétně mám na mysli trvalý nebo udržitelný rozvoj eh, v zemích eh, našeho sousedství a také v Africe. A nyní předám slovo Robertu Gualtierimu, který bude následně předsedat až do 17.15, 17.30. Děkuji mnohokrát, Žáne. Děkuji vám všem eh, za vaši účast na tomto semináři a mohu říci, ještě to, že toto zasedání je webstreamováno neboli je vysíláno po webu. Ti z vás, kdo nemohou zde najít místo k sezení, mohou naslouchat zasedání i zvenčí, ale pokud můžete, prosím, jste vítáni, abyste si eh, našli místo mezi námi. Toto je téma, které Evropský parlament bere velice vážně. Věnovali jsme mu hodně času, úsilí, Zabýváme se tedy tímto investičním plánem, je klíčovou zásadní iniciativou k tomu, abychom mohli vyřešit jeden z hlavních problémů Evropské unie a to je velký, velký nedostatek financí. To jsme viděli u FC1 a nyní je naším velkým úkolem um, ohodnotit tento formát Ehm, příští týden budeme mít vaši první implementační zprávu připravenou a chceme se připravit na další fázi, což nemá být podle nás jen prodloužení a navýšení, které by bylo vítáno, ale také chceme, aby ten plán fungoval ještě lépe. Myslíme si, že již nyní funguje dobře, ale může fungovat ještě lépe. A jednou z oblastí tohoto ehm, semináře Eh, pokud tedy eh, FC má řešit také selhání trhu, tak je to kapacita vytvořit eh, určité pojítko, které by umožňovalo um, různé spojení um, na obchodní úrovni investice, které by takto mohly společně fungovat společně s různými zárukami a s s Fondem pro strategické eh, investice, takže to znamená i spolupráci s Fondem eh, pro soudržnost a také se schopností eh, probudit dodatečné investice. Jsem přesvědčen, že vy všichni přispějete plodně k naší diskuzi. A ze všeho nejdříve si vyslechneme naše dva spolu zpravodaje tedy zpravodaje implementační a legislativní zprávy. Následovat budou řečníci, tak jak jsou uvedeni v našem programu. A poté bude následovat ještě diskuze. Hned předám slovo panu Udovi Bulmanovi, který je zpravodajem výboru Econ k implementační zprávě. Thanks very much, Roberto. Děkuji, Roberto. Děkuji, Roberto. A všechny vás zde vítáme, zvláště pak naše experty. Jsme velmi rádi, že jste přijali naše pozvání. Rád bych připomenul, že máme zde eh, velkou většinu napříč politickými stranami, eh, kteří hm, si pochopili význam tohoto fondu EFSI. My jsme proto, aby komise prodloužila platnost tohoto fondu a já souhlasím eh, s spoluspravodem eh, Jose Manuelem Fernandesem, jakož i další městí nový zpravodaji, že eh, bychom uvítali více investic, více doplňkových investic a my eh, jsme tedy, jak si řekněme, navzájem přáteli, ale to neznamená, že ve všem bychom si měli eh, souhlasit jeden s druhým. Eh, jsme schopni si také říci do očí kritiku. A proto tedy chceme analyzovat, jak na tom teď jsme a co v té druhé fázi. Parlament Eh, svou úlohu sehrál, také eh, spolulegislátoři. Ano, je tady ten princip adicionality, pak zde máme eh, velice silné struktury na podporu investic, poněvadž investoři sami poněkud váhají s dalšími investicemi. Pak je tady ta stránka a aspekt malých a středních podniků a těšíme se, jak to celé dopadne v praxi. E, pokud se týče té implementace, tak musíme říci, že ano, ta kvantitativní dimenze v rámci předpokládaného objemu to funguje, ale není to dost, když se podíváme na celou Evropu. Ale e, jinak e, skutečně v tom rozsahu, kde se to Eh, uskutečnilo, tak kvantitativně to bylo správně, ale hm, co by se týče té kvalitativní stránky, je třeba k tomu něco říci. Čili je tady ten aspekt adicionality, ale eh, také eh, jsou projekty, které si mohou peníze sehnat jinde a nepotřebují tyto evropské peníze. Pak jsme tady vytvořit takovou eh, bodovací tabulku a abychom posoudili ty nástroje, které potřebujeme a abychom upevnili, upevnili eh, evropskou ekonomiku do budoucna. Otázka je, zda eh, tato tabulka je dostatečně využívána, myslím, že ne. Pokud se týče investičních platform, tak ano, ale neměly by mít šanci pouze ty velké projekty, ale i ty menší a střední. V současné době máme pouze dvě vytvořené investiční platformy a my se musíme ptát, jak se to dá změnit. Eh, geografická diverzifikace, to je také otázka, když se podíváme třeba na specifické potřeby střední Evropy, ale také třeba jihoevropských zemí. Otázka je, zda se realizuje dostatečně to, eh, o co nám vlastně šlo, tedy přitom při snaze posílit investice eh, transparentnost. Tady bychom také rádi věděli, v jakém kontextu se to či ono rozhodnutí koná. Eh, jinak eh, tady eh, přetrvává pořád problematika hierarchie rozhodování. A v neposlední řadě je třeba podpořit regiony. To je pro nás velmi důležitá věc a to je také pro, tak to pro Jose Manuela Eh, poněvadž eh, on eh, se vlastně je v permanentním styku s poradci a také akceptabilita těch nástrojů EFSI se, tedy může být zlepšena. To jsou jenom některé z otázek, které parlament si přeje klást na stůl a zodpovídat také v souvislosti s tou druhou fázi EFSI a s novým návrhem komise. Takže já vám v této chvíli děkuji za pozornost a velice rád si vyslechnu míní kolegů a to, co nám tomu mohou říci také experti. Děkuji, Udo. Nyní spoluzpravodaj z výboru rozpočtového Jose Manuel Fernández. Děkuji. Eh, pane předsedo. Eh, tentokrát eh, to přednesu portugalsky. Chtěl bych začít poděkováním expertům, kteří se dnes dostavili. My jsme skutečně už rok a půl Eh, takhle pořád si kladu otázku, jestli tento fond bude fungovat nebo ne, jestli tady skutečně eh, je eh, ten násobný efekt, jak se s tím počítalo nebo ne, jestli jsme správně odhadli velikost těch fondů. No a teď je vidět, že jsme překonali ta nejlepší očekávání. Každopádně eh, ta část, která se týká malých a středních podniků, překonala očekávání a myslím, že celkem eh, ty investice v celém tom eh, projektu byly zhruba v souladu s očekáváním. <clears throat> Čili mm, peníze proudí směrem k členským zemím a dále tedy k malým a středním podnikům. Měli bychom tedy pokračovat dále a dokonce i v rámci současné legislativy eh, je možné v tom pokračovat. Eh, jenom jde o to, aby se zajistilo, že eh, příslušná nařízení se správně interpretují. A to je také otázka různé podmíněnosti. I to je třeba správně rozumět. Jinak je třeba říci, že FC zcela jistě nebude nahrazovat politiku soudržnosti, ačkoliv je třeba říct, že kritéria soudržnosti eh, se uplatňují i zde u těchto investic. A eh, to je třeba zajistit, eh, aby to tak bylo. Nicméně není tady dostatečné využívání třeba v přeshraničním aspektu velmi důležitým prvkem je eh, energetická unie. Eh, bylo by dobré, kdyby třeba sousední členské země využívaly těchto prostředků pro to, aby uváděli v život právě onu energetickou unii. To by mohlo opravdu zlepšit trh. Tady eh, je možné samozřejmě určité aspekty toho původního nařízení zlepšit. Mohlo by se více investovat v zemědělství, v sociálních službách, v rybolovu. To jsou všechno nápady, které by se zde mohly objevit. Chtěl bych ještě upozornit na jednu věc. Je třeba propojit tento fond s kohezními fondy a strukturálními fondy, protože v roce 2016 nevyužilo 13 miliard eur v politice soudržnosti ale ty jsou důležité peníze pro zaměstnanost, regiony, malé střední podniky, univerzity, sociální služby a tak dále. Čili eh, je třeba tyto fondy navázat, propojit eh, s fondy strukturálními a zajistit eh, komplementaritu. I takto by bylo možné mobilizovat investice. Také eh, potřebujeme eh, vstupní data, abychom mm, věděli, jak zlepšovat to, eh, co zde máme. No a mm, pokud se týče těch menších investičních projektů, třeba Evropská investiční banka si nepřeje projekty menší než 50 tisíc eur. <clears throat> Hmm. Jenomže ono eh, třeba 50 milionový projekt v Berlíně má jinou váhu než třeba eh, v Lisabonu eh, nebo někde na venkově. Třeba takových 50 milionů eur někde ve vnitrozemí Portugalska, to jsou, to jsou peníze, které mají úplně jinou váhu. Čili tady skutečně je třeba vzít úvahu také dopad projektu a velikosti projektu podle toho, kde se má investovat. A tyto investice musí být eh, naprosto transparentní. Prostě je třeba bylo zdůvodnitelné to, jak se investuje. Samozřejmě, eh, že já trvám na tom, čemu říkáme Advisory Hub, to je nástroj, který eh, chudým regionům umožňuje předkládat návrhy i když třeba nemají dostatek vlastních prostředků, kterými to podpořili. E, také je to nástroj pro národní investiční banky a příslušné orgány na úrovni státu a regionu, e, které mají stejné cíle. A to je příležitost, e, kterou musíme využít. Když se na věc eh, podíváme eh, ve vztahu k HDP, tak eh, ty investice vypadají samozřejmě jinak než v absolutních číslech. My bychom se měli vyhýbat geografické koncentrace, takže bychom chtěli mít jaksi víceméně rovnoměrné rozložení těchto investic. A to znamená, že ten fond by mohl přispět k teritoriální soudržnosti, ale opět opakuje, že tím se nenahrazuje politika soudržnosti, naopak doplňuje. V Evropě pořád ještě máme nedostatek investic a tam, kde jsou mezery, tak tam to musíme směrovat a směřovat prostě tam, kde trh nefunguje je třeba zajistit to, abychom eh, tu, eh, to nařízení interpretovali správně. Děkuji mnohokrát, Jose Manueli. Děkuji také za zdůraznění nástrojů platformy. Někdy jsem přesvědčen, že ustanovení, která zavádíme, nejsou ještě plně využívána, včetně těch nástrojů, které eh, se týkají tematických platform a umožňují tak neutralitu pro národní rozpočty. Takže je tu veliký potenciál, který ještě lze využít a to všechno nám může také, včetně tohoto zasedání, nám může pomoci, abychom našli další, e, další možnosti. Nyní chci zde přivítat naše vzácné hosty. Jako první promluví pan profesor Karlo Secchi, eh, koordinátor Eh, sítí TNT. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mohu být eh, mezi vámi z mnoha důvodů. Za prvé je to význam tohoto tématu a také za druhé bych rád řekl, pokud smím, že kdysi v minulosti jsem byl eh, jedním Eh, z, z místopředsedu výboru Evropského parlamentu. Takže zde vidíte moji prezentaci. Projdu ji rychle a budu se snažit zaměřit na některá kon- konkrétní témata a novinky. Především vidíte tedy prezentaci způsobu, jak do posud fungovalo. To je tedy za poslední rok v oblasti dopravy. Já se budu zaměřovat konkrétně na dopravu, eh, vzhledem k tomu, že koordinuji sítě TNT. Právě se tedy zaměřím na eh, dopravní sektor a na infrastrukturu. Jak vidíte, transport je důležitý odvětví, odvětvím evropského hospodářství. Potřebuje obrovské investice, je v něm řada ještě nedostatků, které zapotřebí vyřešit zejména v přezraničních oblastech, ale reprezentuje 16 schválených financí z fondu EFSI, to je 3,6 miliard. A to se rovná 13 mobilizovaných investic EFSI, což je 12,6 a ta páková hodnota není tedy příliš vysoká u těchto projektů, o kterých hovoříme. Ty současné projekty v oblasti dopravy do sebe začínají přístavy, zejména to je tedy fond na přístupnost eh, přístavů, například ve Španělsku, pak to jsou letiště, eh, silnice TNT. To je všechno důležité ale dovolte mi, abych to eh, řekl, že tu jsou ještě další výzvy v jiných oblastech. Pak je to vozový park, železniční v několika státech, čistí, čistší městská doprava v několika státech, eh, zelenější přepravní projekty a dopravní infrastruktura a fondy na ní zaměřené. Eh, co se týče financí, které byly schváleny ve fondu EFSI, pro naše generální ředitelství je především důležité to, že EFSI musí být komplementární eh, k nástroji pro propojení Evropy. K tomu máme několik údajů na dalším, na další průsvědce, kde vidíte, co už bylo provedeno v rámci EFSI a jaké úsilí bylo vykonáno v rámci CEF. Bylo tedy eh, odfinancováno 29 projektů, tedy 12,5 miliardy. Eh, rozděleny do modů jsou jako modální, námořní, eh, silniční, železniční, letecké, železnice nebyly příliš reprezentovány v tomto projektu, mm, vezmeme-li v úvahu jejich význam. CEF na druhé straně postupoval rychle a e, prostředky byly rychle e, e, rozhodnuty, alokovány. To byla důležitá rozhodnutí a zaměřovala se na to, abychom dosáhli zrychlení investičního procesu. Jedná se celkem o 458 schválených projektů které jsou ekvivalentem 45,1 miliardy eur. Rozdělíme-li na mody tyto projekty, tak zde vidíme eh, velký eh, podíl železniční dopravy, potom to jsou vnitrozemské vodní cesty, silniční eh, projekty, které jsou na nízké úrovně vědomně, protože ty prostředky jsme chtěli věnovat jinam pak námořní oblast, eh, letecká a multimodální. Následně eh, zde můžeme rozdělit naše projekty do jednotlivých eh, sektorů. A zde opět vidíme některé zajímavé jevy. Na levé straně máme FC, na druhé CEF, tedy tento nástroj. A pro FC vidíme, že je tu podpora pro mobilní zařízení a udržit udržitelnou městskou dopravu, která je způsobila tedy pro tyto projekty, potom investiční platformy, to, to je téma, o kterém se zde hovořilo, je velice důležité. A to proto, že e, je tu velký objem e, projektů, e, která, který není konzistentní s administrativními náklady ze strany investiční banky, která se zabývá implementací. Takže je nezbytné ty mm, projekty přitáhnout buď z hora nebo z dola. V případě z hora, postupu z hora, je to například platforma pro e, zelenou e, přepravu. To je mm, poměrně standardní projekt kde jednotlivé administrativní náklady se takto dobře spravují. A potom je to druhý způsob projektu, to je z dola nahoru, to je například přístupnost sportu, eh, přístavu ve Španělsku. Eh, pokud to tak mohu nazvat, tady se jedná určité konsorcium a to je eh, orgán, který diskutuje s EFSI a snaží se přitáhnout, přivábit finance, tak aby je eh, bylo možné rozdělit do různých přístavů, aby se tedy peníze dostaly všude, kde je to zapotřebí. Pak je mm, důležité se podívat na zeměpisnou vyváženost, kterou ještě lze zlepšit. A pákový efekt je přijatelně eh, silný. Co se týče CEF, eh, tam jsme se zaměřovali na koridory TNT, které jsou přeshraniční. Eh, zaměřovali jsme se na odstranění těch obtížně průchodných míst, potom také jsme měli malé projekty, horizontální priority, na které jsme se zaměřovali a snažili jsme se dosáhnout lepší zeměpisné vyváženství schopnosti. Máme tu ale nižší multiplikační efekt, protože se jedná také o mm, souvislost s dotacemi a jinými dalšími zdroji finančních prostředků. Pak je to ještě třetí eh, postoj, který navrhujeme. Hovořili jsme o tom, že to silná komplementarita podle nás mezi EFSI a CEFem. A proto navrhujeme ještě dodatečnou věc, což tedy nebude alternativa, ale dodatečný přístup, kterému říkáme blending, neboli smísení či řezání. A tak mm, se o tom více můžete dozvědět více na našich webových stránkách. Myšlenkou je podpořit eh, prostřednictvím tedy um, půjček či finanční pomoci ze soukromých prostředků. Eh, pak zde máme tedy pro tento blending eh, jednu miliardu k dispozici a můžeme financovat buď tedy eh, z EIB prostřednictvím EFSI, prostřednictvím spolupráce CEFu se soukromými financemi, anebo s financemi z National Promotional Banks. A tímto způsobem se tedy snažíme vyřešit finanční problémy daného projektu tím, že sestavíme funkční finanční balíček, který samozřejmě musí být schválen, podpořen patřičnými aktéry, aby tento projekt tedy mohl postupovat dál. EFSI by se měl využívat vždy, když je to možné, aby se maximalizoval pákový efekt pro eh, účast soukromého eh, sektoru. Právě dnes eh, toto bylo zahájeno, máme lhůtu 14. července a 30. listopadu pro projekty a je důležité, že, že nyní, pane předsedo, to musíme otestovat. Eh, v podstatě je to takový proces v laboratoři, to, co teď provádíme. Snažíme se takto eh, využít eh, FC a CEF dohromady, aby se mohli navzájem doplnit a mm, chceme, aby tento výsledek nám pomáhal posílit investice. Děkuji. Jako další chtěl bych požádat všechny řečníky, aby nehovořili déle než 10 minut. A předám slovo panu Jose Fernandovi Figueiredovi, výkonnému předsedovi finančního ústavu IFD. Thank you Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Vážení poslanci, dámy a pánové, no na úvod, eh, co říci, má prezentace není dlouhá, spíš je to takový stimul, na čem se chceme soustředit, na tom okénku vyhrazeném malém, malým středním podnikům a jak my, zejména já, se na to díváme z pohledu jak těch promočních bank, tak i e, těch záručních fondů a ne, mé organizace a srovnám to v celosvětovém kontextu. Pokud mi dovolíte, tak krátce dva, tři slajdy proč vůbec máme v Portugalsku eh, takovou instituci, která se snaží eh, protěžovat a šířit osvětu. Ono je ta situace zřejmě podobná i zbytku Evropy, to totiž máme hospodářství založenou na malých středních podnicích. 19 a něco procent portugalských firm jsou malé a střední, což je obdobné ve zbytku světa. A ty jsou velice důležité, jak z pohledu přidané hodnoty, tak i obratu. A problém jak v Portugalsku, tak i jinde v Evropě. A není to podobné tomu, co myslíváme, že se to týká pouze Jižní Evropy. Ne, ono to sice kolísá, ale je to přítomno všude. Je to statistický eh, poznatek, není to kvalitativní hodnocení. Totiž tyto firmy mývají problémy jak s kapitálovými investicemi, tak i eh, úvěry a to vede k hospodářským problémům a i k problému s generováním eh, hotovostních toků, které jsou nutné pro inovace, pro investice a to zde už bylo vypíchnuto, tak to nebudu opakovat. Já se o to chci opřít, protože v tomto konkrétním příkladu máme problém, že většina těch velice malých, ale i částečně středních firm má problém, že jim zabírá mnoho času a úsilí splácení um, úvěru a úroku eh, těm investorům a bankám, než aby se mohli věnovat hlavně hospodářské soutěži, inovaci a tak dále. Takže tady vidíte aktiva a kapitál v oblasti malých středních firm a to je srovnání Portugalska a jiných zemí. Jak vidíte, poměrně e, náš e, podíl malých středních firm je obdobný jako v jiných e, spřátelných zemích, ale u nás platí firmy průměrně mnohem vyšší úrokové sazby ve srovnání s našimi protějšky v jiných zemích. Takže to je problém a i to by se dalo najít jako paralela v jiných zemích. Proto jsme se před několika lety rozhodli, že máme takovýto promoční orgán a ten nyní funguje. Snažíme se zaměřit nikoli pouze na otázku uvěrování či dlouhodobé zadluženosti, což je problém v celé Evropě, takový neduch, ale kapitalizace, čili ekvitní financování, kapitálové financování a jak je dnes v Evropě obvyklé, pracujeme, spolupracujeme s finančními prostředníky, jak jsou kromými, tak i partnerstvími veřejně soukromými a tak dále. Tady to není moc viditelné, ale tady je taková mapa strategického plánování a z ní plyne, že máme jak notifikované aktivity, kde spravujeme v zásadě strukturální fondy a pak nenotifikované aktivity, to jsou jiné typy fondu. A tam podstatě spadá i EFSI. Ono se dá i v tom předchozím okénku zapojit EFSI, ale jeden z těch zpravodajů už upozornil na to, že to zlepšení, to jedno z těch zlepšení by mělo spočívat v tom, že v té další etapě by se mělo v dané zemi, která je kohezní zemí, prosazovat možnosti toho spojování, kombinování zdrojů financování, aby těch peněz danových poplatníků bylo využito co nejlépe. Nevím, zda to jste schopni tam vidět, ale máte tam určité odrážky, takové body. Tedy FC je přítomno jak v tom okénku notifikovaném, tak nenotifikovaném. Tady jsou tady je ten výčet těch strukturálních úvěrových aktivit. Nyní máme e, takový projekt 500 milionů euro, taková facilita, to bude e, v rámci té 2020. Já to tady přeskočím a hned přejdu k doporučením. Pouze ještě ve zkratce. Z toho, jak vidíme, jak to sledujeme, u těch startupů a i u těch kolegů, kteří už mají nějaké zkušenosti, tak ty výzvy spočívají v určitých charakteristikách toho FC a jak komise, parlament by měli pokračovat ve využívání těch kapacit. První výzva, na to už bylo upozorněno a už se o ní hodně hovoří, je mít dost peněz, které vyhoví té poptávce. Tam mnozí pozorovatelé říkají, že u toho EFSI tam opravdu zájem je a právě malé a i střední podniky hledají zdroje financování, které si poradí se správnými strategickými cíly Evropské unie. Samozřejmě v opačném případě by se k tomu nemělo sáhnout z mého pohledu. A proto já vítám návrh komise, který zazněl loňském září, aby ten rozpočet byl navýšen. No a to je vždy taková záležitost, zda budeme mít dost zdrojů, aby ten fond neuvízl někde. Dlouhodobě rovněž můžeme říci, že do určité míry, to už vlastně rovněž bylo zmíněno, aby těch peněz bylo využito správně, ale zároveň, abychom nezapomněli na už stávající síť institucí, které v místě se vyznají, vědí, v čem to spočívá v daném státě, jsou obeznámeny s tou tkání těch malých firm a tam bychom měli na celoevropské úrovni i z toho pohledu vše nahlížet a využívat těch evropských institucí, které už mají ty místní zkušenosti, než tvořit nově nějaké makrostruktury, které nemají ani ponětí, jak to kde vypadá. No a samozřejmě, že to prospěje i e, účinnosti, když se ty peníze dají posílat prostřednictvím těch nejúčinnějších, já bych jim řekl, bank, těch bank, které v regionu působí. Ono e, ne vždy se tím dá řešit všechna selhání trhu, ale to je otázka. Další výzva, e, ta doplňkovost a zároveň schopnost poměřovat doplňkovost z pohledu využití fondu. Já jsem jedním z členů pracovních výborů eh, Světové banky u financování malých středních podniků a my se snažíme přijít s takovou rovnicí, která propočte univerzálně kdekoliv ve světě tu doplňkovost. Tu míru doplňkovosti, ona je to obtížné, podmínky se liší, jak ji nadefinovat, aby to už bylo definitivní, aby to bylo všemi akceptováno. Protože jednou z mm, otazníku je, přijmou to banky, přijmou to jiní a ty banky používají své zdroje, aby opravdu to proudilo do něčeho nového, do malých středních podniků, anebo si to jenom otočí, jak se jim to hodí. E, jdou ty prostředky tam, kde ten trh je potřebuje z pohledu současných selhání, anebo ne. Další věc, navážu na to, co už bylo zmíněno z pohledu výzev. Já se domnívám, že existuje potřeba zvýšit koordinační kapacitu na úrovni EIB právě s místními a regionálními hráči. Je třeba hezké distribuční systémy to já uznávám, ale jako, řekněme, velkoobchodní finančních musí správným způsobem koordinovat s těmi místními partnery, jak už to ti zpravodajové zmínili abychom měli hezké pokrytí těch území, o které nám jde a příslušných regionů. Zajistit, že peníze evropských daňových poplatníků proudí tam, kde si je ti podnikatelé a ty projekty zaslouží a kde jsou způsobili v souladu s cíly Unie. To si myslím, že je eh, nejlepší způsob a i z pohledu politik. Což nás vede k závěru, že musíme úspěšně využívat to, co už máme, jak z pohledu finančních nástrojů, tak promočních nástrojů. Někdy neustále vynalézáme něco, co už máme, to, co už eh, bylo prověřeno a uspělo a dokonce už se to používá jinde. A my neustále objevujeme Ameriku a tím si vytváříme takové ty malé Napoleony někde. Ono já, i já mám tu zkušenost. Někdo prostě se chce prosadit, tak něco znovu nastaví a ono už něco jednoduchého existuje. Tedy využívejme toho, co už máme, co známe. A poslední slide doporučení spojené s těmi výzvami. Za prvé, dostatečné zdroje financování v rámci EFCI. To vím, že se o tom v současné době vede debata a zejména, to řeknu já, pro malé střední podniky. Druhá věc, jasná priorita využívat už stávající instituce záruční eh, instituce, eh, záruční fondy, ekvitní eh, kapitálové partnery a tak dále. Postupně možná máme sítě například konsultantů, ty huby. Tam přece to může posílit i poptávku. Což navazuje na ten třetí bod. Ta nejvyšší možná páka. Na té záleží, i když nikoli výhradně. Někdy kolegové tvrdí, že mají 20, 20-násobnou, 30-násobný pákový efekt, což zní velice zajímavé, ale pokud tam nemáme kvalitu, ten násobitel, pokud tam dáváme například záruku e, dvouprocentní automatické záruky, tak tam máme 20% násobitel, ale to je automatické. Takže na to musíme dávat pozor. Pak ta doplňkovost, tam musí být přítomná a vyhodnocování musí spočívat nikoli pouze v kvantitě, ale i v kvalitě a i z pohledu politických cílů Unie, celého eh, designu těch nástrojů, to tam musí být promítnuto. A jedna věc, kterou pozorujeme přímo v terénu, je, že míváme produkty, které EIB dává k dispozici na makroúrovni a my s nimi chceme přijít na mikroúroveň a pak máme státní pomoc a EIB a tak dále a tam to nakonec neplní ty podmínky, to se přece musí sladit. Tam totiž někdy v terénu máme opravdové problémy kapacitního rázu. Já přesně, ani to nepatří k mým úkolům. Nevím, jak to vyřešit, ale vyřešit se to musí. A poslední bod, eh, jednoducho snadnost a ten blending rozhodnou o všem. Děkuji, říká předseda. Samozřejmě, že eh, se těšíme na to, jak eh, tu doplňkovost zkusíte nadefinovat. O to se pokoušíme i my, není to snadné. A zároveň by se to i nám hodilo. Další pan Bernard Zagmeister, předseda Evropského združení záručních eh, institucí. Máte slovo. Děkuji vám, děkuji za pozvání, vážený pane předsedo, vážení zpravodajové, dámy a pánové, vážení zpravodajové ovou výboru. Na úvod se Eh, chci srdečně poděkovat. Naše združení slaví 25 eh, let letos a celou tuto dobu velice úspěšně spolupracujeme s evropskými institucemi a i naši členové, někteří jsou typu non-profit, tedy neziskové, a někteří jsou hospodářští um, ne, nezávislí, to jsou jak státní, polostátní, ale i čistě soukromé instituce na čem rovněž záleží. Všechny naše instituce mají záruční programy a ty se stotožňují s programy EU, zejména inovace, růst, tvorba pracovních míst. A nyní jsme v poločase toho EFSI 1 a jak to vypadalo v tom uplynulém roce. Tam odhadujeme, že asi 25% či 4, mm, 84% už bylo mobilizováno z pohledu investic v rámci EFCI, což znamená 69 eh, miliard euro a k tomu se dá eh, přičíst to, že 400 tisíc malých středních podniků bylo podpořeno a eh, závažná část jsou naši členové. Všichni víme, že přístup k financím je vždy velkou výzvou a zejména v poslední dekádě, protože tam se vystupňovaly požadavky na e, zajištění jak z kvalitativního, tak i kvantitativního pohledu a to je výzvou pro naše podnikatele. Ale zároveň e, ta, to, že se banky snaží vyhýbat rizikům, protože tam musí investovat vlastní kapitál a jsou ještě opatrnější než v minulosti. Zároveň kratší um, období, eh, čili eh, stupeň financování tam znamená, že se dávají k dispozici pouze stále krátkodobější úvěry, což vlastně zamezuje tomu, že si někdo může schopen naprojektovat dlouhodobější, inovativnější projekt, který potřebuje delší období, než se přesvědčíme, eh, co z něho plyne, což je dodatečná obtíž. A pak ještě to, že máme nízké úrokové sazby, takže banky mají velice skromné marže, tak jejich nákladová situace sama je obtížná a pokud se jedná o menší projekty, tak to vlastně pro tu banku pak není možné provádět důkladnou due diligence a to postihuje zejména ty startupy a malé podniky, které často nemají dostačující zdroje financování. Stejně jako předřečník, eh, můžu říci, že právě pro malé a střední podniky je FC zajímavé. A tady vítáme zejména, anebo vážíme si spolupráci s EIB a zejména s EIF, zejména COSME a INOFIN. To jsou dva programy, eh, které silně využíváme. 60 našich členů z 13 unijních zemí mají smlouvy eh, pro záruku v rámci EFSI, ale už máme dlouhé, dlouhodobé jakoby předchůdce toho EFSI, které jsme využívali ještě než EFSI vzniklo. Proto jsme uvítali, že v červenci loňského roku v rámci 500 milionů se přesouvá z inovačního okénka do okénka malých středních podniků a tady potvrzujeme, že ta předloha, která spočívá v zdvojnásobení prostředků, by měla být podpořena. Sami jsme mezi svými členy provedli takovou anketu a zjistili jsme, že zhruba 3 miliardy euro z unijních programů, to jsou ty záruky, budou eh, objektem zájmu až do roku 2020. A to tady chci zdůraznit, že i v nejbližších měsících se všichni budou přesně koukat, zda ta nabídka bude vyhovovat poptávce. My máme přehled o poptávce, která jde o eh, těch eh, záruk typu counter guarantees, čili protizáruky, ale přímé záruky tam to tak jasné není. Máme rovněž i e, projekt v Itálii, který jsme dokončili a tam jsme dospěli k srovnání, jak různé distribuční kanály, jaký mají dopad, jak ty záruční nástroje prostřednictvím bezprostředních záruk bankami anebo těmi zprostředkovanými zárukami ze strany těch záručních institucí, jak se to srovnává a jak eh, často jsou na trhu používány. Tam jsme dospěli k několika zásadním poznatkům, které vlastně potvrzují ty hypotézy, které už byly rozebírány mezi našimi členy i jinde. Že totiž eh, ty zprostředkované záruky mají větší makroekonomický efekt, národní a regionální pobídkové programy jsou jejich součástí totiž, zatímco obchodní banky se snaží spíše cílit na obchodní e, projekty a ten makroekonomický efekt není tak viditelný. Rovněž lepší účinnost využívání veřejných prostředků je právě, či stává se, děje se díky těm No, zpětným zárukám. Další důležitý faktor spočívá v tom, že regionální a národní záruční instituce e, jsou schopny reagovat na e, všechny bankovní úvěry a proto tam nedochází k narušování trhu tak často. Z našeho pohledu by na základě těchto výhod a z pohledu makro ekonomického dopadu by měly být právě protěžovány a preferovány ty zpětné záruky ve srovnání s těmi přímými, aby bylo využito plného jejich potenciálu. Zejména tam, kde jsou ty záruky jako u Inofinu spoplatněné, povinně spoplatněné, by se měla eh, jejich forma uplatňovat tak, aby to prospělo jejich využívání. U kosme naopak by při výběrovém řízení i e, těch finančních prostředníků se mělo hledět i na záruční instituce, ať už národní nebo regionální, a na jejich dopad či součinnost. Rovněž ty prahové hodnoty, například u Kosme, by se měla ta prahová hodnota 150 tisíc eur ať už zvýšit nebo i odbourat, protože tam máme problém rozlišovat mezi inovativními a neinovativními projekty a pokud by ale tam ta prahová hodnota jako kritérium už nebyla, tak by to bylo snadnější je posuzovat jako takové. Pak jde o rovnováhu mezi nároky na transparentnost, ale zároveň eh, tu administrativní zátěž. Tam by to mělo být zachováno a stejně jako předřečník právní eh, zaházení s oběma typy záruk by mělo být eh, totožné, tedy rozdíly odbourány. Nakonec ještě potrhnu, velice vítáme, že se počítá s FC2, protože je to něco, co šetří rozpočet, zároveň je to velice účinné. Chci rovněž zdůraznit, že spolupráce s komisí i se skupinou EIB a s finančními prostředníky, které zastupují, funguje výtečně a proto chci všem institucím výslovně poděkovat. Nicméně chci ještě zdůraznit a poznamenat, že čisté zvažování těch pákových efektů nestačí, protože ty pakové efekty nekorelují vždy s makroekonomickým dopadem. Zejména hovoříme-li o opravdu inovativních projektech, které mají vést k velkému skokovému nárůstu hospodářskému, případně tvorbě pracovních míst. A tady zejména ty záruční instituce, ti prostředníci, regionální a e, národní ti poskytnou více informací. Těším se na diskuzi. Merci, monsieur. La... Děkuji vám. Nyní má slovo paní Katařina Diamara, která je ředitelkou Pane e, předsedo, Eh, vážení pánové zpravodajové, dámy a pánové, děkuji. Eh, jsem velice ráda, že eh, mohu se s vámi podělit o naše zkušenosti ohledně EFSI. Já se spíš na to podívám z hlediska těch, kdož prosazují projekty a z hlediska praktických souvislostí s dalšími možnostmi financování z veřejných a také z komerčních strojů. Tak eh, určitě eh, zprostředkovatelé eh, na to vše reagují velmi pozitivně, zřejmě na tedy ti, kteří spolupracují s EFSI. Pro ně to je nová příležitost, a také eh, mohou de facto strukturovat ty produkty eh, velice flexibilně podle potřeb trhu. Velmi vítané je to, že jsou zde určité prvky, které třeba dále rozvinout a posílit. A jedním z nich je to, že tento nástroj může eh, mít prodlouženou životnost. To de facto vychází z toho, že mnoho projektů eh, je komplikovaných a také jejich implementace trvá několik let. EIB eh, e samotná eh, by je vlastně trošku váhala, protože neví, jak dlouho bude možné prodloužit to financování. Mezi EFSI a ESI fondy, eh, tady je skutečně nutné nějakým způsobem eh, to jejich společné využívání zjednodušit. Protože občas tam eh, nastávají takové překážky, které se těžko prorážejí a bez takových řešení Eh, možná procházíme o mnoho eh, těch eh, adicionálních dodatečných projektů, které by mohly být, ale nejsou financovány. No a mm, také by bylo dobré, kdyby panovala větší transparentnost o tom, jaké pozměňovací návrhy tady budou předloženy, poněvadž já třeba dostávám informace, že něco vzniká, ale v podstatě my jako promotéři projektu eh, nemáme přístup k takovým těm informacím, které potřebujeme, jakože tohle to se bude měnit, tady to se dosáhnout a tak dále. Eh, de facto jsou to členské země, které eh, zde jsou pro nás partnery že to jsou příslušná ministerstva a pak příslušné orgány, čili ono je to takové zdlouhavé. Kdyby, se, kdyby tady byla nějaká přímější cesta, bylo by to mnohem lepší. Jaký může být další vývoj? Za prvé je tady eh, ta otázka o eh, ohledně adicionality toho okna pro eh, malé a střední podniky. Ano, samozřejmě malé a střední podniky výborně, ale eh, trošku nevíme, eh, ta adicionalita, v čem to tady spočívá a myslím si, že tedy ta definice taky není jednoduchá. V podstatě jde tady asi o další tok evropských peněz. A tady Jde vlastně o e, ty průžné možnosti, které tady jsou. V podstatě e, jde to velice dobře ve spolupráci s komerčními poskytovateli financí a jde to také u těch, kteří postupují ne, nebyrokraticky, tito, tito e, promotéři. Jenomže také tady máme Eh, de facto národní programy a eh, tady je situace daleko složitější. Poněvadž tam, tam taky vstupují do restrukturální fondy a tak dále. Čili eh, Celkově se dá říci, že ten Junckerův plán v mnohem leco se zjednodušil a my si myslíme, že jakmile to FC se opravdu rozjede, Eh, pak tady skutečně bude eh, daleko větší, větší portfolio, které eh, budeme moci takto řešit. No a pak tedy se bude uzavírat období strukturálních fondů. No a teď de facto je otázka, jak prostě jeden zdroj financování může být financován z jiné možnosti financování, že to není jenom to Eh, směšování na kombinace fondů, ale také eh, fondy, které se dají eh, uplatnit na trhu. Dále chceme posílit komunikaci o tom Evropském investičním advisory hubu. Čili my tady už máme nějaké postupy, které se používají Ehm, máme zde také memoranda Evropské komise, EIB, mohou to být PPP, mohou to být analýza přínosů a nákladů, ale pokud jde tedy o vysloveně ty projekty, které se chtějí spoléhat na fondy z Junkerova plánu, tak tady to ještě není zcela dořešené. Tady je třeba posílit kapacitu. A další věc je, že v praxi jsem slyšela od více promotérů, že de facto nemají eh, tu informaci nebo nemohou se obracet na ten advisory poněvadž projekt ještě není dostatečně připraven. Čili v podstatě tady toto je možnost budování kapacit a to by tedy mělo eh, být lépe prezentováno, aspoň eh, u některých projektů. Čili v podstatě tam, kde promotér eh, nemá informace o tom, kde je možné se poradit a někde, když se něco pokazí, tak to je špatně, to je třeba rozvinout lépe. Čili tady skutečně v praxi co si nefunguje. Další bod je eh, další sladění investiční, tedy eh, těch investičních prvků a podmínek, za kterých lze využít mezi EFSI a ESI. Už jsme to několikrát eh, zažili. A sice promotérům se dostala pouze informace, že by bylo dobré zpracovat eh, dvě separátní žádosti. Jedna pro Junckerův plán a druhá pro nějaký jiný typ financování, poněvadž eh, zatím máme pořád eh, problém s tím, jak jsou nastaveny ty podmínky, že to může splňovat podmínky jednoho a ne druhého. Čili tady není žádná adicionalita, to jsou prostě separátní toky peněz, které je třeba projednat zvlášť a má, každý má svoje vlastní pravidla. Dále bychom potřebovali prohloubit komunikace o možnosti kombinací eh, zdrojů peněz, včetně tedy státní pomoci, eh, rozpočtové pomoci, portfoliového managementu a smluvní řešení. Máme tady přislíbeno, že informací bude více. Máme už eh, takové nějaké směrnice o tom, jak eh, kombinovat strukturální fondy a EFSI, ale přesné informace tam nikde nejsou. Když se podíváme na všechny ty eh, grafy se eh, šipkami a, a prostě to jsou taková jakási schémata, která jsou opravdu mm, jenom jakýmsi úvodem do problematiky. Čili to je skutečně třeba rozpracovat a prohloubit. Eh, vím, že evropské instituce eh, celkem eh, jaksi nerady uvádějí praktické příklady, poněvadž hm, je hodně různých variant příkladů, ale my prostě něco takového potřebujeme. Dále, pokud se týče vět, další bod, větší transparentnost v výběrových procesech EIB, čili kritéria, zejména na, pokud se týče posouzení rizik a podmínky financování. Já jsem dokonce slyšela o případech, kdy Junckerův plán na řízení projektu je prezentován jako v podstatě totež jako EIB, možná je, je, možná je možné získat více peněz na projekt. E, já bych řekla, že to asi není účel. To jste asi nechtěli. Tady to by měl být spíše tedy podpůrné financování, možná e, větší nebo zvýšené záruky pro e, tam, kde je nižší kolaterál ale skutečně eh, pokud tam nebude víc možností rozdělení rizika, tak se nikam nedostaneme. A de facto my tady ani nemáme eh, řečeno, jaké možnosti eh, rozkladu rizik jsou možné. Čili já bych řekl, že ten potřebujeme nějaký celkový systém posuzování rizik z hlediska EIB. E, možná bychom mohli mít něco extra pro Junckerův systém, ale v podstatě teď se to e, nevyužívá. E, dále bychom potřebovali více řešení pro rozklad rizika, tak aby byly navrhovány s tím, že chceme zajistit adicionalitu EFSI tak eh, my se třeba snažíme eh, vybrat určité rizikové možnosti, dáváme je k dispozici, dáváme je k dispozici těm zprostředkovatelům. A, aby, no. a další eh, bod je lepší komunikace s promotéry projektu v tom výboru, v tom procesu výběru. Ano, děkuji vám vaše sdělení je jasné a nepochybně velice podnětné. Ano, prosím. Děkuji za tato podnětná slova. Jsou podnětná pro komisi, pro parlament. Nyní má slovo paní Žužena Hargitaj, ředitelka eh, pro spolufinancování a finanční nástroje evropských fondů v EBRD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je pro mě potěšení mezi vámi dnes být, protože my jsme tady eh, s vámi. EBRD eh, e z většiny patří eh, právě členským státům. Byli jsme ustanoveni 25 let před 25 lety, abychom mohli pomáhat ve střední východní Evropě. A samozřejmě víte, že jsme přitom v 12 členských státech, ale nejsme součástí EFSI. Takže takto jsem vám chtěla nastínit situaci eh, velice stručně, protože vy eh, máte důkladné eh, informace. Během minutky bych vám chtěla představit to, co děláme. A chtěla bych to říct trochu jinak. Především m, mm, pracujeme přímo na místě takže spolupracujeme se zeměmi, máme zhruba 110 zaměstnanců, také máme poradce, kteří spolupracují s malými podniky a většina eh, investic, to je 90%, zhruba například v Litvě a Estonsku, provádíme s místními podniky a také tam eh, pomáháme tvorbě nových podniků. Hovořilo se malých a středních podniků, my se zabýváme hm, především investicí kolem 20 milionů eur, protože to je přesně to, s čím přicházejí klienti za druhé. Eh, mm, používáme náš vlastní eh, rozpočet a mm, přijímáme rizika tímto způsobem na náš rozpočet například v řeckých bankách, eh, tak to pomáháme, takže asi víte, o čem hovořím. Adicionalita pro nás znamená mm, něco, co je navíc k, eh, eh, k komerčním půjčkám, protože Unicredit to například to dělá. A někteří klienti přijdou a eh, budou chtít od nás také prostředky, takže musím dělat něco trochu jinak než komerční banky. To znamená, že se jedná například eh, o půjčování eh, novým eh, podnikům, například ženám, které chtějí podnikat. Takže my působíme trochu jinak. Také se snažíme reformovat investiční prostředí. Já chci vám o tom pár poznatků říci. Myslím, že to je důležité pro úspěch EFSI, aby dále posouvali změny v této oblasti, tak abychom dosáhli lepších úspěchů, alespoň těch 12 zemí, kde tady my teď eh, fungujeme. Jsme flexibilní eh, v, eh, ve spolupráci s klienty a podporujeme malé a střední podniky. Přímo na místě pracujeme s místními poradci, podporujeme tvůrčí průmysl pro v jejich marketingových plánech, eh, aby mohli investovat, podporujeme ženy, které chtějí podnikat. A měli jsme 33 našich vlastních investic, které přispěly v loňském roce tedy ke klimatické akci a chceme dosáhnout 40 v této oblasti do roku 2020. Chceme používat i naše vlastní eh, prostředky, to znamená zisk, který jsme eh, odložili eh, stranou na tyto účely, protože my tímto způsobem tady máme také přístup mm, k financování z členských států. Pracujeme ve vrásti z 20 členských států. Někteří kolegové o tom vědí hodně. Důležité je, aby projekty k nám přišly připravené a já kolegům mm, s tím ještě pomáhám, zejména co se týče infrastrukturálních projektů, aby byly dobře připravené. Náš mandát je otevřít cestu dalším, aby mohli replikovat naši zkušenost. Na co se zaměřujeme? Nezabýváme se úplně vším, ale například energetickou účinností, udržitelnou městskou mobilitou, infrastrukturami, efektivitou při využití energie či zdrojů. My tedy tímto způsobem investujeme, přijímáme nepřímé riziko eh, a můžeme dělat ještě víc. Jak eh, jsem to eh, se snažila vysledovat, tak eh, zhruba 10 záruk pochází ze státních veřejných financí. Zabýváme se zprávou 120 milionů fondů například v, v Bulharsku. And, uh, je je zde celá řada mm, mm, otázek, se kterými se musíme potýkat. Například eh, se zabýváme ehm, poradenstvím litevským orgánům v tom, jak nejlepším způsobem eh, se podílet na investicích. Takže my na jedné straně jsme eh, ti, kdo zajišťují pohled zvenku i zevnitř. Já chci říct například, že jsme se zabývali určitou dálnicí ve, ve Slovensku spolu s investiční bankou. Eh, spolupracovali jsme například s bankami v Řecku. Eh, a, to eh, s fondem Diorama. A také spolupracujeme s Eh, s rumunském, řeckém, Řet, Chorvatském ohledně telekomunikací, energetiky, infrastruktur. Byl by to dlouhý seznam. Vás nepochybně zajímá ještě něco dalšího. My si myslíme, že společně můžeme dosáhnout dobrého výsledku. Co tedy můžeme my sami změnit naší spoluúčastí? Hovoříme o strukturální reformě v podporných službách kde se chceme připojit k politické reformě v těchto 12 zemích EU eh, ohledně eh, jednoty kapitálového trhu, například mezi Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Chorvatskem. Usilujeme o tuto spolupráci. Chceme eh, reformu politiky ohledně energetické účinnosti, například ESCO chceme posílit eh, účast soukromého sektoru v infrastruktuře. Já vím, že to je politické rozhodnutí a i zapotřebí se o tom více šíří, více o tom informovat a o to vás chtěla požádat. Co se týče investičních platform, tam myslím, že můžeme udělat více. Náš feedback byl, že Členské státy by chtěly mít také národní platformy, pokud to je možné, protože jinak se cítí ztracené, když je celoevropská platforma. Takže by si přáli mít národní nebo regionální platformu, aby se mohli konkrétně zaměřit na své vlastní země, za prvé, a za druhé kvůli rizikům, eh, která se mohou eh, rozlít napříč Evropou, pokud je to, na, eh, je to platforma na evropské úrovni. To jsou teda, mm, to jsou tedy témata, o kterých jsem chtěla hovořit. To jsou věci, na které my se zaměřujeme v naší práci. Je to například energetická účinnost, ať už je to pro města, obce nebo eh, podniky. Zabýváme se tedy státním eh, eh, dluhem například. My nespolupracujeme se všemi bankami. Snažíme se je na pomoci přinést peníze do projektů. Malá města, malé obce mohou eh, ve spolupráci s EFSI, s EBRD a s komerčními bankami získat více investic a tímto se jim usnadní eh, eh, financování, mohou tedy do svých projektů přitáhnout i soukromé finance. Také podporujeme při přípravě projektů tyto subjekty a také diskutujeme o přímém financování, mohou k nám tedy partneři přijít a my se snažíme prostřednictvím přítomnosti přímo na místě najít, eh, kde jsou nějaké nedostatky, jakým způsobem zacelit a eh, jak eh, pomáhat. My vyjednáváme s s uzlem pro regionální investice, tak abychom mohli poradit malým podnikům. A následně se snažíme toto vědět například pro Rumunsko, Bulharsko, Řecko, jak mohou outsourcovat v této oblasti. Nejde o to opět, aby EBRD něco poskytlo jako takové, ale můžeme prostřednictvím místních poradců jim pomoci, aby získali patřičné znalosti. Takže samozřejmě my, my kontaktujeme ty, ty, ty osoby, které jsou eh, v daných členských státech, ale snažíme se, aby eh, tyto subjekty měly eh, kontakty potom přímo na místě, aby tam měly své poradenství. Napomáháme také při identifikaci a strukturování projektu. Rádi bychom spolupracovali s partnery Evropské investiční banky, abych, aby následně při investicích eh, mm, se mohlo přistoupit i na větší eh, rizika a eh, rádi mm, pomáháme při přípravě infrastrukturních projektů, už jsme tak dělali, například v Rumunsku jsme pomohli při těch sedmi mm, projektech pro inteligentní mobilitu ve městech a e, pomáhali jsme tedy s přípravou projektů, aby mohly být e, e, přijaty, aby mohly dále fungovat. Velice rádi budeme na tom dále spolupracovat dál a můžeme pomáhat jen malým a středním, ale dalším podnikům. Snažíme se zlepšovat takto podmínky pro investice a současně tím pomáháme i finančním ústavům, aby tedy eh, mohli využívat eh, finanční prostředky, které mají do investic a neměli je pod polštářem. Eh, děkuji vám, eh, paní Har... děkuji všem, kdo zde promluvili. Mm. Obdržel jsem mnoho informací, dozvěděli jsme se mnohé také o možném zjednodušení, ale mohu říci, e, že e, vidíme, že je tu konkrétní e, práce jak poradců, tak dalších aktérů, kteří nám jasně vysvětlují, oč se jedná. Já tedy vám všem děkuji, když jste zde promluvili a teď předáme slovo řečníkům. Ehm, nejdříve těm, kdo byli zpravodaji, stínovými zpravodaji. Pracovali tedy v obou dvou výborech či přidružených výborech na základě článku 54 jednacího řádu Evropského parlamentu. A vy následně můžete reagovat. Prosím. John, that is very polite of you. Uh, if je od vás velice eh, zdvořilé, že pokud tady nemáme eh, další kolegy, eh, kteří zatím nemohli hovořit, tak já se to rád vzdám, ale jinak tedy ano, můžeme dát slovo jiným. Si vous le souhaitez. Pokud si přejete, máte jako zpravodaj k dispozici dvě minuty a můžete reagovat. Dobře, tak to učiním. Ask me I will do it. I would like... Tak když mě prosíte, tak ano. Tak já bych chtěl poděkovat za všechny prezentace. Eh, myslím, že to pro nás bylo velice plodné. A eh, je tady eh, řada otázek v těch vašich příspěvcích. A já bych možná začal od konce, paní Susan Alikte. Možná byste nám mohla eh, zkusit nějakým způsobem, eh, jistě byly to, bylo tam spousta dobrých zpráv, možná byste nám mohla ukázat, proč eh, systematicky je pro vás výhodné spolupracovat s FC2 ale proč nespolupracujete s těmi regionálními investičními bankami? Čili to by mě skutečně zajímalo. Čili eh, kde je ta výhoda pro EBRD a eh, proč eh, je tam nevýhoda pro ty promoční banky? Protože eh, my teď eh, žádáme o eh, zavádění nových, instru- nových nástrojů a třeba víme, že u vás nebo v Portugalsku se hledají prostě ty nějaké nové instrumenty, takže tak. Čili to je pro nás, myslím, velice zajímavé. A jinak další kolegové tady eh, nám dali spoustu nových informací, eh, protože eh, vy jste hovořila o různých dalších systémech organizačních, tedy spojení SM, malých podniků, spojení jiných organizačních, jiných organizačních možností že já skutečně mám takový dojem, že my eh, nejsme dostatečně, dostatečně výkonově na výši. Mě by zajímalo, pokud byste to mohla sesumarizovat, v čem spočívá ta nejvýznamnější překážka toho, eh, proč se nám tak nedaří a co se s tím dá dělat. Že argumentu tady máme skutečně hodně, ale kdybyste tedy to mohla tak nějak eh, převést do jednoho bodu, co by to bylo za bod? Dobře, děkuji. Eh, budu pokračovat eh, se tedy zpravodaj z výboru Ekon Otmar Karas naším dalším řečníkem. Pane předsedo, dámy a pánové, já také srdečně děkuji. Myslím, že mnoho z nás Eh, si potvrdilo to, co tušilo eh, ve své analýze eh, toho, co jsou naše slabiny a co jsou naše slibné strany. A to je prostě otázka správného hodnocení. A tady nejde jenom to, o co nám tady jde, ale prostě my chceme být v té nejvyšší lize Eh, já bych tady možná eh, jednu eh, větu z toho podtrhnul. Tady se hovoří o možnosti jak si vystoupit z toho pro malé střední podniky. Čili jak to, jaký to má význam. A my jsme vlastně v EFSI tyto banky eh, de facto takto eh, vymysleli, poněvadž jsme mysleli, že členské země příliš málo eh, investují do fondu a spíše tady se snaží ty banky, ty promoční banky podporovat. Čili otázka eh, je prostě, jaká jsou tady přání a co, co bychom tady mohli udělat. Další je tady otázka spolupráce eh, mezi těmi promočními bankami a garančními institucemi. Eh, vy jste to celkem chválila. Můžete to nějak rozvést? Co je třeba vylepšit proto, aby tyto promoční banky ve všech členských zemích v Evropské unie mohly takto fungovat. Eh, nebo eh, všechny země mají eh, jejich potřebu? A pak bych měl ještě otázku k kapacitě EIB nám se zdálo zatím, že EIB nemá dostatek kapacit a cíle, kterých jsme chtěli dosáhnout EFSI, eh, eh, tak eh, na to jsme si mysleli, že bude třeba výše, více kapacity, ale vy říkáte, že ty kapacity nejsou ještě vyčerpány, ale že by bylo třeba mít daleko více lidí. My si myslíme, že tedy eh, my zatím máme hodně daleko k tomu, abychom byli opravdu šampioni. Můžete to tak nějak specifikovat, co je třeba ještě změnit v EU, nebo co je třeba dosáhnout v rámci EFSI, aby ty cíle byly dosaženy. A poslední otázka, zkušenosti se třetími zeměmi. Eh, já se tady doslýchám eh, stále více problémů o tom, jak eh, Izraeli a v Americe tam jsou prostě výzkumné ústavy a tak dále. Čili jak to vypadá tam? Máte nějaké zkušenosti s nimi? Děkuji, slovo má člen výboru pro rozpočet Jose Manuel Fernández. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem řečníkům, našim expertům, eh, kteří eh, reagují na naše starosti. Chci se eh, zeptat konkrétně, co udělat pro to, abychom zlepšili viditelnost fondu. Jak? Jak toho dosáhnout? Hodně jsme podporovali malé a střední podniky, nicméně většina jich neví, že jim pomohl nějaký fond, který má rozpočtovou záruku ze strany Evropské unie. A další dotaz, který mám ohledně eh, rozpočtů, které ani v tomto systému nebyly zohledněny protože my víme, že to jsou určité projekty, které byly tedy schváleny do tohoto systému a také víme, že tu jsou jiné projekty, které schváleny nebyly. A pak tu jsou ještě další projekty, kterých se ten, projekt, ten, eh, ten systém ani netýkal, mm, protože byste hovořil například o 25 milionech, pokud neprojdou tedy tímto sítem, tak vlastně se jich tento systém ani netýká. E, znáte více něco o těch projektech, e, které nebyly nějak způsobilé, protože e, případně by se dalo mm, použít dala by se použít nějaká možnost, jak jim také pomáhat. A za třetí, co se týče projektů, Eh, jde o to, abychom napomáhali zvýšení kvality těm projektům. O tom byste hovořila. A také zapotřebí eh, zviditelňovat tento fond. A mm, také se chci zeptat, zda tímto způsobem je možné vytvářet další jiné řešení, například, že by fondy eh, mohly být združovány v rámci nějaké platformy veřejné orgány mohou využívat tento systém zadarmo, tuto, toto poradenství, zatímco pro eh, soukromé podniky to znamená určité eh, náklady. A vědí to veřejné eh, orgány, veřejní akteři, že to je zadarmo. Pro poradenský hub my vyčlenujeme každoročně miliony. A mohlo by tedy eh, být důležité, aby propagátoři pro, programu toto věděli a toto šířili dál, aby bylo jasné, co všechno eh, spadá eh, do možnosti tohoto nařízení. Já si myslím, že to nařízení jako takové je správné, že cíl je velice jasný. Ale jak opakuji, problém jen nespočívá v nařízení samotném, ale v jeho aplikaci. Lze to nějakým způsobem zlepšit a pokud ano, eh, poskytněte nám své nápady, návrhy. Potom hovoří se o diverzitě, tedy o nekoncentraci eh, geografické, o nekoncentraci tematické. Eh, například jste vy proto, abychom měli například klimatický cíl, který bude mít přiřazené určité číslo. Například, že by zde bylo určité procento stanovené eh, pro eh, klimatické projekty. Že by určité finance takto byly jako označeny. A nám jde o to, abychom měli nařízení, které bude otevřené a které bude schopna přijímat projekty, splňující politiky Evropské unie, jako je inteligentní růst, eh, udržitelný růst, inkluzivní růst a také, eh, aby se řídili mm, eh, různými pravidly, která vyplývají například z pařížské dohody. Je tu tedy nějaká možnost, jak v rámci nařízení vytvořit eh, určité minimální procento, eh, dejme tomu, pro klimatickou akci? Protože vy jste hovořil o tom, že má být až 40 z EFSI. A jako další eh, pan Kardia Zabala. Eh bien, je donne la parole à nos není zde. Bude tedy hovořit náš koordinátor Ben Coleman. Děkuji, pane předsedo. Já začnu díky hostům za jejich příspěvky, se kterými jste vystoupili. Já jsem velice rád, že tady dnes máme opravdu eh, takto koncentrované znalosti, které nám jsou k dispozici mm, to je velice prospěšné. Já jsem se to snažil vše střebat a v té analýze bych si dovolil říci, že obecně za to jste krásně popsali pozitiva, pozitivní dopady Evropské unie v té oblasti, v té hospodářské oblasti, totiž financování, ať už potenciálně anebo skutečně je. Ale tady se přiznám, že mi není chybí konkrétní představení do praxe. Já jsem si tu zprávu prolistoval, ono je to krásné a většinou to asi bude souhlasit, ale co by mě konkrétně nyní zajímalo? Eh, když hovoříme například o tom pákovém efektu a o té doplňkovosti, co to v praxi znamená? Máme teda konkrétní projekt. Já bych si to rád prohlédl na příkladu. Alespoň takový modelový projekt bych si rád probral. Jak se ta doplňkovost propočítává, jak se propočítává pákový efekt. Tady pracujeme s určitými průměrnými hodnotami, ty mohou klidně souhlasit, ale jak to pak vypadá u, je, u nějakých konkrétních jednotlivých projektů. A my, když si je pak prohlížíme pod lupou, tak zjišťujeme, že například v Německu se staví úsek dálnice a já nevím, zda je to správné, že se tam používá fond EFSI. Tam bych se na to rád podíval a proto mám konkrétní žádost, otázku. Dnes už nám zřejmě bude scházet čas. Bylo by možné, že bych například se mohl vypravit do EIP a někdo kompetentní by mi byl k dispozici a strávili bychom den na tom, že bych si nechal vysvětlit, jak to přesně probíhá, jak se to počítá a jaký pak je z toho ten výstup, to by mě rozhodně posunulo dál. A pokud byste byli z toho mé otázky zodpovědět dokonce dnes, tak by to samozřejmě bylo ideální, ale já bych asi dokonce i raději se někam vydal, specializo- a speciálně se tím zabýval a možná by se ke mně přidal i nějaký ten kolega. Děkuji. Pan Rike? Zde není. Pan Maňka? Pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Na úvod bych rád poznamenal, že k EFSI jsem byl vždy pozitivně naladěný a moje politická skupina také. Chci to říct proto, že ty další věci možná budou trochu kritičtější. V poslední prezentaci jste hovořili také o projektech, do kterých nejdříve určitá země z národního rozpočtu vložila 95 do, v rámci EFSI a potom ještě EFSI dodalo 5 a investice se následně realizuje. Otázka zní, zda z tohoto poměru vyplývá e, vysoký pákový efekt v takovémto případě by ale ta země mohla podniknout danou investici i sama bez EFSI. Takže nemůžeme hovořit o doplňkovosti, o adicionalitě. Podobně jako když se 40 tisíc domů a bytů zateplovalo ve Francii. To je věc, která by se komerčně eh, také dělala. Já jsem vždy byl nakloněný tomu, aby v době krize nebo deflace byly startovány investice a abychom umožnili snad i zemím, aby do svého deficitu nemuseli zahrnovat eh, finance vložené do EFSI. Ale aby se nestalo, že toto bude jediný důvod, proč země do EFSI přispěje. Já jsem stínovým zpravodajem pro nová rozpočtová pravidla. Jedním aktem by se takto mělo změnit 15 legislativních nařízení a směrnic píše se tam i o tom, co dnes bylo zmíněno. Evropské strukturální investiční fondy měly být schopny přispívat do finančních nástrojů kombinovaných s financováním v rámci například EFSI. Nesmí se ale stát, že takovéto kombinování fondu soudržnosti s EFSI způsobí jen to, že přineseme soudržnost do oblastí, které neplní podmínky pro e, fondy soudržnosti jako takové. Jak tedy budeme měřit danou adicionalitu? Jak ji budeme definovat? Jak vypočítáme pákový efekt? Bylo by užitečné, kdybychom znali analýzu eh, už mm, schválených projektů z pohledu doplňkovosti a pákového efektu. A pak zjistíme, zda do hospodářství přinesly skutečně další investice. A nebo zda jsme pomocí EFSI realizovali ty též investice, které bychom měli i bez něj. To potřebujeme vědět a potom půjdeme správnou cestou. Děkuji. Děkuji, nevidím další žádosti o slovo ze strany kolegů, takže pokud mohu, rád bych eh, položil tři dotazy. V rámci hm, schvalování EPSI jsem byl jedním z těch, kdo si myslel, že EPSI by mohlo napomáhat nadnárodním projektům. pokud jsem to pochopil správně, všechno je zpravováno na vnitrostátní úrovni a nevidím zde tedy nadnárodní eh, iniciativy. Je to tak? To je první otázka. Eh, další kolegové například hovořili o dálnici v Německu. Je tu nějaký eh, počet projektů, které by byly vedeny veřejnými orgány eh, se eh, suverní nebo tedy státní zá, zárukou, které by takto hledaly další způsoby financování. A FC v tomto případě Není tedy nástrojem, který dekonsoliduje veřejné finance, protože eh, takto eh, vzniká například eh, partnerství veřejného a soukromého finančního sektoru. Je to, je to tedy nástroj, který by umožňoval dekonsolidaci veřejných financí. A tedy možnost, jak se vyhnout plnění paktu růstu a stability. Jaké projekty by bez EFSI nebyly financovány? Tam, kde by přímo nebo nepřímo tyto projekty byly financovány z veřejných prostředků. A také se chci zeptat, zna, znáte projekty, které bez EFSI by financovány nebyly. Protože zde v rozpočtovém výboru máme takovou obsesi. Chceme ověřovat přidanou hodnotu eh, evropských eh, eh, činností a úkonů. Takže potřebujeme vědět, zda je tu přidaná hodnota ze strany EFSI, zda je to skutečně nástroj s konkrétní přidanou hodnotou, nebo zda je to nástroj k tomu, aby se e, komunikovalo, že Evropská unie e, chce působit tímto způsobem v daném teritoriu. Co se týče zjednodušování, řekněte nám, co máte na srdci. My sami chceme e, dosáhnout výborných výsledků a někdy, eh, abychom jich dosáhli, tak vytváříme eh, složitá pravidla. Než předám slovo našim expertům, možná ještě bychom měli dát slovo Evropské investiční bance? donc, euh, Madame Katarina Diamara. Paní Katarina Diamara, máte slovo. Thank you very much. I'm very... Děkuji. Já se omlouvám, je, mně letí letadlo, proto se hlásím jako první, abych na ty otázky odpověděla a pak mohla odejít. Jedna záležitost, která se tady neustále objevuje, je, jak to všechno funguje jakým způsobem se projekty vybírají, jak se posuzuje způsobilost a jak se posuzuje ta adicionalita. Tady potřebujeme transparentnější systém. To i já se pod tím dokážu podepsat k té volbě, k tomu výběrovému řízení, protože jediné, co tam je napsáno v tom průvodci, že to musí být v souladu s pravidly EIB. No a potom to záleží na tom, jak se to s tím EIB vyjednává. Takže ano, kdyby ta vizibilita byla vyšší, tak by i nám to usnadnilo život u té adicionality, ta budu velice opatrně hovořit, protože ta doplňkovost je více vrstevnatá. Za prvé máme jakoby separátní zdroj financování EU, která doprovází jiné, například CERF, strukturální fondy a tak dále. Pak máme doplňkovost na úrovni potřeb odvětví, například energetická účinnost dané země, jak to tam bylo nadefinováno. A pak se může podívat, kolik máme těch toků a tu adicionalitu si můžeme propočítat. Pak máme adicionalitu v rámci struktury finančního inženýrství. Tam se například můžeme na to podívat z toho pohledu, že komerční banka nám tvrdí, že ten projekt neufinancuje, že to tam neposkytne ten úvěr, ale když pak máme mezaninové financování nebo Junckerův plán, tak pak banka řekne ano, když už tam jsou jiné zdroje, tak my jsme ochotní k tomu přistoupit. Takže to je další typ dovilkovosti. Pak máme doplňkovost posuzovanou na úrovni rizika, takže ono to je velice mm, nadřazený pojem vůči mnohým záležitostem. Pak bych si rovněž dovolila dodat zviditelnění EFSI a ten poradní hub by měl být užitečnější a reagovat na údovu otázku, kterou jednou věc bych nahlížela jako klíčovou. To je slaďování. Totiž tento typ projektu, případně platformy, když to projde takovým poradním procesem, pak přesně stanovenými podmínkami a pak by mělo více-méně být jasné, zda se to podpoří nebo ne a to vše by mělo být jasné všem. Pak ještě otázka kapacit, tam se musíme správně pochopit lidské kapacity? Ano, samozřejmě tam potřebujeme mnohem více lidí. Když my jsme začali s prvními finančními nástroji v roce 2007, na to si ještě vzpomínám, v podstatě už nám docházeli lidi. Ale mně jde teď o kapacitu z pohledu za znalostní základny, abychom měli dost těch, kteří těm faktům rozumí, kteří mají ty vědomosti. Tady nejde pouze o navýšení objemu. To nestačí, ale EIB se v tom vyzná. Na druhé straně odhadnout, kolik potřebujeme k tomu lidí, to je jiná věc a to je obtížné. Pak to vyhrazování těch fondů na určité cíle či pro určité projekty když se hovořilo o roce 2014 a tam se hovořilo o tom vyčlenování na evropské strukturální investiční fondy a tam jsme to posuzovali podle odvětví, podle země. Vždy to muselo ladit s těmi hlavními cíly unijními a tak dále. Ale já bych to tam neodsekla na té nadnárodní úrovni, protože země se opravdu od sebe liší. Takže možná na tom ex ante, na té ex ante etapě bychom se měli dívat i na národní odvětví a tak dále. A to je těžké jenom tak paušálně říci více pro energetickou účinnost, méně pro dopravu. To by růstově nemusel pomoct. Děkuji vám, předám tady slovo. Eh, nebude to ani komise, ani eh, rada, protože v pondělí večer se sejdeme ve Štrasburku s nimi. A právě tam budeme hovořit o FC. Dámy a pánové, přes ještě něco dodat pan Karlo Seky. Děkuji vám, pane předsedo. Je, ano, já bych rád zareagoval na některé z velice zajímavých dotazů z této eh, rozpravy. Stručně. Základní otázka byla položena, pane předsedo, vy jste ji uvedl hned na konci vašeho projevu. Některé z těch projevů by nebyly, eh, projektů by nebyly financovány bez EFSI. Ve stávající situaci, kdy je hodně likvidity a nízkých eh, úrokových sazeb, pokud máte dobrý projekt s vysokou rentabilitou, tak nepůjdete žrat peníze o trsy, protože trh bude schopen vám poskytnout eh, uspokojivou odpověď. Takže eh, hlavní účel EFSI spočívá v rentabilitě projektu, která je téměř z definice nižší než to, co je přijatelné pro trh za běžných podmínek. A bohužel dalším významným problémem je kvalita projektů. Proč o tom mluvím? Problém rentability je velice jasný. FC prostřednictvím svých mechanismů dokáže posílit rentabilitu projektu. Já jsem se zmiňoval ve svém Eh, příspěvku o blendingu, například u dopravní infrastruktury a u dopravy. A v případě, že máte dobrý projekt, eh, tak eh, ziskovost může se vypořádat s tím projektem, protože můžete mít část jako záruku, část jako grant. A můžete takto projekt implementovat s různým financováním. Když byl zahájen eh, fond EFSI, bylo nejdříve důležité pochopit, k čemu vlastně slouží a jak funguje. Eh, tehdy většina eh, subjektů byla zvyklá pracovat s dotacemi a v důsledku toho kvality projektů nebyly vždy odpovídající tomu, co je nezbytné pro Eh, využití například eh, soukromých eh, prostředků s veřejnou zárukou, což je právě případ EFSI. Které z těchto projektů by tedy nebyly financovány bez EFSI? To samozřejmě můžeme říci. Pravděpodobně by se jednalo o většinou v dopravě a v inovacích. U nich by to pravděpodobně tak bylo. Jsem velice rád, že ta otázka poradenského úzlu a postupů administrativních a tak se také byla zmíněna, protože eh, mentalita promotérů projektu, kteří se musí přizpůsobit nové situaci, já tedy mohu alespoň eh, tak odhadovat do budoucnosti, Eh, může eh, způsobovat to, že eh, mm, budeme se potýkat s nedostatkem prostředku. Možná by EFSI nefinancovalo tunel, ale může přispět k součásti nějakého projektu, což následně způsobí, že je úspěšný celý velký přezraniční projekt. Souhlasím s vámi, že pořád je slabinou EFSI eh, tato věc, že na tom dále musíme pracovat, ale ničeho se nám podařilo dosáhnout. A na závěr, pane předsedo, bych rád eh, zdůraznil jednu věc. V některých eh, příspěvcích byl zmíněno PPP a rozpočtové požadavky. A v důsledku toho i byla zmíněno, no, zmíněno to, že na jedné straně se poskytují prostředky a na druhé straně je není možné využít. No a my jsme v rámci DGMUV e, eh, s přísevkem mnoha kolegů i z jiných generálních ředitelství užitečnou práci s Eurostatem. Účastnili se i další aktéři a na konci září byla zveřejněna taková kniha, eh, průvodce. A myslím, že možná, že jsem příliš velký optimista, že toto můžeme chápat jako výchozí bod eh, k revizi požadavků eh, k využití finančních prostředků tímto způsobem a můžeme se ponaučit můžeme vydávat doporučení na základě této iniciativy. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za pozornost. Merci, profesor. Děkuji vám, pane profesore. Pan José Fernando Figueiredo. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Actually, there were a lot. Děkuji, pane předsedo. Těch otázek tady bylo opravdu hodně. A já se pokusím zaměřit na dvě, na tři možná. Eh, spíše to, co jaksi eh, je v mé kompetenci. Tak především eh, v tom úvodu tady zazněla jedna věta, jestli potřebujeme více investic, lepší investice, jestli je možnost se ještě zlepšovat tak tomu řeknu ano, samozřejmě vždycky je možné dělat věci lépe. A opět je tady možnost zlepšování v těch různých distribučních kanálech a třeba ve způsobu řízení. A to nemusí být zrovna tedy, řekněme, v takových těch klasických způsobech, ale spíše Eh, jak se posuzují jednotlivé projekty, eh, když eh, tady se snaží plnit ta, ta kritéria. Čili toto je de facto určitý pákový fond, který má sice garanci, ale taky musí vydávat bondy, takže se snaží být, tedy zachovat to, ten rating 3A a možná vypadá někdy zvláštně, eh, proč eh, posuzují projekty úplně eh, všechny stejným metrem, což není zaž to, zaž to úplně nejlepší. Vzhledem tedy k tomu, že my chceme různá řešení a podobně. A čili tady jde o to, jestli jsou to inovativní projekty nebo startupy, nebo možná běžné projekty PPP, například dálnice, kde proudí daleko více peněz a snadněji se to také e, vyhodnocuje, co je rizik. Čili to všechno je třeba vzít e, v úvahu i tady tyto e, vyhodnocení. A také to musí brát v úvahu úroveň eh, místního regionu a eh, podnikatelskou komoditu. Takže třeba my, když máme návrh eh, z Mezzogiorno nebo z Berlína a, nebo z centra Paříže, tak a, prostě nemůžeme dospět ke stejnému výsledku. Prostě když budeme používat pořád ten týž rámec vyhodnocovací, tak jeden projekt projde, druhý ne. Já eh, neříkám, že prostě musíme mít eh, prostě všechna ta kritéria, všechna se musí tedy jaksi eh, uplatňovat vždy, poněvadž to by asi vedlo ke ztrátě hodnocení AAA. Ale když bychom to spojili s určitými kritérii rozvojovými a, a politickými, no tak to už je zase něco jiného, že? Já jsem tady absolvoval mnoho různých prezentací a musím říct, že manažeři FC eh, k tomu nepřistupují vždy zcela pozitivně, poněvadž eh, jim jde o to, aby eh, si zachovali tu svoji schopnost získat financování na mezinárodních trzích. A to tedy potom vede k těm Eh, takto si udržíte rating 3A. Čili eh, asi bychom měli říct, že v podstatě by nám nemělo eh, vadit, že si půjčíme o něco dráže, ale vyřešíme tím vlastně selhání trhu to a to, tam a tam. Další věc je kondicionalita a měření efektivity fundu. My máme rámec a ten eh, rámec eh, se eh, zabývá politickými opatřeními a tady nejde jenom o čistou adicionalitu nebo multiplikační pohled na věc, ale jde také o další kritéria, která by do toho měla zapadnout do celého obrazu. Ta, kondicionalita, pardon, ta adicionalita je velice potřebná a e, ten koeficient patří k těm nejdůležitějším kritériům, možná, že je vůbec nejdůležitější. A je třeba říct, že tedy efektivita a účinnost těchto nástrojů e, by se opravdu měla e, dostat do těch hodnotících ukazatelů. Čili eh, my eh, můžeme zavést to matematickou, že více peníze pro ty příjemce, ale ono to není efektivní, protože toto není cíl. Eh, cílem je něco jiného, ten se potom nemusí plnit. Takže tady jde o ještě o jedno nebo dvě další kritéria a my jako velice rádi budeme dále spolupracovat a napomáhat tomu svými znalostmi, zejména technickými. No a poslední věc ještě platformy a geografická distribuce. Já eh, z vlastní zkušenosti musím říct, a to netýká se to jenom tedy eh, v mých eh, veřejných funkcí, ale jsem byl také privátním investorem a také ve venture capital fondy. Máme tedy investiční platformy pro malé a střední podniky a tak dále, čili to není zas až tak jednoduché vytvořit celoevropskou platformu eh, v EU. Eh, to si musíme uvědomit, poněvadž máme tady právní omezení, regulační omezení, fiskální meze. Čili pokud eh, vytváříme platformu, která má investovat ve San Francisku, tak víme, že v Americe eh, tam bude vlastně to tež, eh, to tež fiskální podmínky, ty tež eh, zákonné podmínky, někde mohou být maximálně něco lepší. V Evropě to tak není. Já musím říct, že my jsme, tady naše organizace je členem na několika platformách pro eh, rizikový kapitál a podobně. A prostě je třeba říci, že eh, my se musíme zaměřovat nikoli pouze na finanční aspekty. Eh, my se musíme zaměřovat také na budování určitých částí trhu, protože jedině pak budeme mít eh, k dispozici řešení, eh, které eh, de facto funguje pro nebo ve všech podmínkách. Třeba když bych vytvářel nějakou platformu v Rakousku a chtěl bych investovat do portugalského podniku, nebo Eh, viděl bych alternativu v Německu, tak prostě eh, byrokracie je jiná, očekávání jsou jiná, zdanění firm je jiné. <clears throat> Takže když si takovou platformu eh, vytvořím v Paříži, v Berlíně nebo ve Vilniusu, tak to prostě budu dělat po každé za jiných podmínek. No a to je prostě ta realita, které my tady čelíme. V neposlední řadě Co se týče toho, že eh, my tady možná eh, nemáme ten, ten výkon takový, jako by měl být. Ale kromě toho, my musíme brát v úvahu jednu věc. A sice eh, tyto nástroje, jak už jsem řekl v prezentaci, jsou velmi užitečné ale eh, já mm, myslím, že to tak prostě je a já, já tedy eh, chci eh, poblahopřát Evropskému parlamentu k tomu, jak to krásně funguje, ale to není úplně všechno. Když se podíváme na inovaci, tak tady je třeba vidět celou křivku. My tedy vytváříme nabídkové nástroje, dáváme eh, na trh peníze, ale ono to nebude fungovat tam, kde si eh, představujeme, pokud nebudeme také pracovat na té poptávkové straně eh, s podnikateli, aby tedy chápali, co je cílem naší politiky. Čili prostě něco, co by připravilo eh, podnikatele. Eh, to bychom prostě potřebovali nějaký takový první krok. Eh, nejenom tedy tu nabídku, to je to jednodušší. To je to nejjednodušší dokonce, ale daleko obtížnější je tedy vytvořit tu správnou poptávku po těchto fondech protože tyto projekty skutečně mohou eh, přinést určitou hodnotu do ekonomiky pro tu zemi a tak dále. Děkuji, když říkáte, eh, že EIB eh, má tyto starosti, tak my to tak chápeme. Co se týče trojího A, je samozřejmě, že člověk nechce přijímat veliká rizika, ale co když to tu je nesplněno, pak máme fond, FSI, který má na sebe přijmout tedy ty operace, které nechtěl, nechtěli přijmout eh, komerční subjekty. Je to tak? je... Moje, moje jasná odpověď je taková, že eh, my v podstatě riskujeme to, že v určitých eh, segmentech nemáme tyto odpovědi. Ano, prostě my máme projekty, tam víme, ale prostě a veřejné zakázky jsou ale garantované státy. Ano, ale když eh, to nemáte, tak vám právě tato oblast chybí, protože tam může dojít k nějakému tematickému dostatku veřejné zakázky. Eh, eh, tam se jedná v podstatě o záruku ze strany státu. Dobře. Nyní má slovo Pan Bernard Zegmaster. Děkuji, pane předsedo. Já bych zejména rád odpověděl na těch pár otázek pana poslance Karata. Eh, kde je skutečný užitek? To tady můžu uvést příklad. Eh, rakouská promoční banka. EFSI vede jednoduše k tomu, že v jednot jednotlivých případech si můžeme na sebe vzít vyšší podíl rizika a i zároveň se horší bonitou. Takže tady je takový praktický příklad adicionality a zároveň ale její nevýhoda, že ji nelze zcela kvantifikovat. Ono poptávka kolísá, takže tu se nedá doslova eh, propočítat, ale zároveň obecně můžeme stejným národním rozpočtem ufinancovat a doprovodit vícero projektů. Takže to je odpověď na tu první otázku. Na druhou, která se týkala eh, toho, jak se eh, mohou podniky snažit a státy by je mohly doprovázet. Ono je pravda, že například v Rakousku to už přece jen nějakou dobu trvalo, než jsme se eh, probojovali eh, do této etapy, ale nyní o 50% více i stát je ochoten přidat. To je takový dodatečný efekt toho EFSI, že i ten stát eh, nám podrží ruku silněji a i my pak můžeme znovu dodatečné riziko na sebe vzít. Takže ta adicionalita u té fáze ex ante už vzniká, kde si snažíme celá důkladně prohlédnout pod lupou ten makroekonomický dopad, kolik pracovních míst se vytvoří, jak velký tam je potenciál růstu a pokud vidíme, že je to slibné, tak jsme mm, otevření a přístupní vyšší míře rizika. Akceptujeme například podnik, který by průměrně měl horší výsledky v našem portfoliu, případně i projekty, které by normálně neprošly. Pak eh, máme eh, skupinu, kterou jsem vždy velice vysoce hodnotil a tady se to projevuje, že například združení těch evropských záručních institucí máme informace od členů, my je dokážeme združit a pak statisticky pojednat, což obohacuje naše znalosti a ty můžeme předat i příslušným institucím. No a zpětně to rovněž proudí. Takže například naši členové vědí více o malých středních podnicích, my je i navštěvujeme v terénu, víme, kde jsme, do jaké míry nezbytní, užiteční příklad z Rakouska. V pilotní fázi Inofinu jsme měli velice malý i na naše poměry malinký pilotní projekt a čistě z důvodu, abychom si otestovali že ten projekt je rozumný. Tam bylo Rakousko takovým zkušebním trhem a pak se ukázalo, že cenotvorba nebyla adekvátní a na základě těchto důkazů ty ti designéři toho programu si toho všimli a ten program příslušným způsobem změnili. Takže i tam velice plodně spolupracujeme. Merci. Avant de donner la... Děkuji, než předám slovo paní Žužaně eh, Hargitaj. Chci se zeptat, když jste se rozhodli, tedy ne, my jsme se rozhodli vytvořit FC a svěřit řízení EBRD v tomto případě, nekladli jsme si otázku také, eh, kdo eh, vlastně je, je tou stranou, která se zde účastní, protože Eh, velká, velké procento EBRD je vlastně členskými státy. Můžete nám prosím na to odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se vrátila k několika otázkám, které potřebují další prodiskutování a my jsme vám k dispozici k těmto otázkám. Za prvé, k, če, k čemu je EBRD a jak máme spolupracovat s EFSI? My máme chuť eh, zúčastnit se rizika, jak jsem říkala, ale musíme také hodnotit komerční riziko. Eh, uvedu tři příklady. Několik podniků pracuje eh, na tom, že potřebuje provozní restrukturalizaci. My potřebujeme toto nějakým způsobem odfinancovat a Eh, z velké části to lze poskytnout prostřednictvím investiční banky. Co se týče Rumunska, Řecka, Chorvatska, eh, restrukturých podniků, jim eh, chceme poskytnout investice tak, abychom mohli sdílet rizika. A já potřebuji někoho na místě, kdo na sebe vezme toto riziko navíc. A Mezi lety 2008 a 2010 docházelo k určitým eh, krizím a eh, toto se projevilo například. Máme nějaký podnik, který by chtěl eh, získat nové, nový vozový park, který bude příznivější k životnímu prostředí a jejich kontrakt pro veřejnou službu je jen na 8 let. Toto financování by vyžadovalo 15 či déle let aby mohli získat danou investici. Eh, a my se tedy pokusíme s posílením rizik eh, se toho zúčastnit. Služby potom budou lepší, nepotřebujeme k tomu žádnou státní záruku eh, ani strukturální fondy. Potřebujeme jen prostě mm, jít o kus dál, vít jim vstříc. Za třetí. Máme například výborný podnik, který poskytuje energetické služby a má kontrakt pro tento projekt, který končí. My můžeme část přejmout, ale potřebují ji někoho, do zhodnotí riziko. A to opět bude takový projekt, který není úplně běžný, ale může být případně rozvit na eh, určité platformě. A my určitým způsobem můžeme takto pomoci a podniky, které potřebují restrukturalizovat a potřebují nové investice, eh, ty eh, právě mají obtížnější přístup eh, k financím. Je dost podniků, které budou potřebovat o trošku kapitálu navíc a my jim v tomto můžeme pomoci. A co se týče těch eh, vnitrostátních eh, podporných organizací, no, mm, eh, vy od nás žádáte, abychom spolupracovali s komerčními bankami. To znamená, že musíme se snažit posilovat účast těchto komerčních bank. To znamená, že on, tyto banky komerční musí vycházet ehm, ze zóny, kde jim úplně příjemně a musí se potýkat s jiným prostředím. Snažíme se takto spolupracovat v různých státech, zejména tedy v našem eh, regionu mezi Varšavou a Aténami, eh, s dalšími zeměmi. Máme v této oblasti jiné rozvojové banky, které by mohly financovat nebo kofinancovat tyto eh, struktury. Takže zaprvé tu máme nějaký mandát a na druhé straně, a to není náhodné, že v určitých státech byly vytvořeny určité fondy Eh, separátně od rozvojové banky. Protože bylo řečeno, eh, že rozvojová banka je jedna věc a, a finanční inženýrství je druhá věc. My jsme v EFSI viděli, že takto my můžeme eh, spolupracovat v daných státech s tím, že budeme se snažit my informovat a, a docházet přímo na místo. Samozřejmě, že angličtina není můj eh, rodný jazyk, ale snažíme se hovořit s aktéry eh, projektů, s jejich sponzory. Eh, potřebujeme asistenty tedy na místě. A to mm, může být obtížné pro malé střední podniky, ale potom pro větší podniky a tak potřebujeme mít lidi, kteří budou přímo na místě schopni poskytovat poradenství. My v rámci EFSI nemáme internetové eh, eh, bankovnictví, eh, možná, že to je proto, že už je pozdější odpolední hodina. A potom pákový efekt a adicionalita. Ráda bych vám o tom řekla něco víci. My jsme byli pod tlakem jednotlivých hráčů, aktérů a pokaždé se museli poskytnout eh, eh, revizi situace na trhu a zaručit, že zde bude určitý eh, dopad i v přechodné období. Pro nás přes 20 let každý projekt procházel patřičnou kontrolou a analýzou Samozřejmě, že jsme prodiskutovali všechny tyto věci s našimi kolegy z Evropské investiční banky. Myslím, že politici si přejí mít eh, určitý rozměr a pak adicionalitu. Ale musíme se hodně zaměřit právě na tu adicionalitu, protože ono je velice obtížné eh, poskytnout eh, prostředky a přitom plnit veškerá očekávání, včetně pákové efektu a, a tak dále. My jsme tuto práci provedli ani ne ve dvou letech eh, v, ve spolupráci s EFSI a kolegové, kteří s námi pracují, eh, museli se snažit poskytovat jak tedy velký objem, tak adicionalitu. Děkuji. Spravdové, kteří pracují už na FC 2, eh, se nyní mohou zeptat, zda mají nějaké další dotazy. Prosím. Pan Jose Manuel Fernández, velice stručně, jen chci poděkovat. E, tyto příspěvky vám nesmírně pomohly v naší práci a také potvrzují obavy. EFSI funguje dobře, ale lze jej zlepšit. To je tedy závěr, ke kterému jsme došli. A myslím, že je můžeme všichni sdílet. Z naší strany vidíme, že EFSI 2 má být připraveno 30. června. Doufám, že rada také učiní zadost ke splnění tomuto, tohoto cíle. Co se týče adicionality, chci říci, že to je I otázka definice, tu lze také zlepšit. Eh, mm, při přípravě eh, projektu lze uvažovat o adicionalitě a cíl a cílem EFSI je posilovat investice v Evropské unii. To je také podle mne jasné. Budeme pokračovat v další spolupráci s experty, kteří odvedli vynikající práci. A myslím, že tento projekt EFSI, ehm, který vyplývá z Junckerova plánu, je velice důležitý pro Evropu. Je to zatím takové malé dítě, po kterém toho hodně chceme. Vždyť mu ještě není ani dva roky. Nicméně Eh, vyvíjí se velice rychle, už chodí. A na rozdíl toho, co si mnozí mysleli, tento fond je důležitý pro všechny členské eh, státy, ale on má jednu velkou potíž a to, že žádá proaktivitu od členských států, od regionů je kritizována Evropská investiční banka, ale Evropská investiční banka změnila svou kulturu. Počínaje se vznikem EFSI a e, musí v tom pokračovat ještě dál. S tím já se stotožňuji. Potřebuje transparentnost. E, transparentnost e, v rozhodování je zapotřebí znát důvody schvalování určitého projektu a také důvody odmítnutí některého projektu. Ještě jednou chci poděkovat všem expertům za vynikající příspěvky. Udo Bulman, prosím. Ještě z mé strany opět díky jak expertům, tak i všem, kteří zde se této rozpravy účastnili. Já sám jsem se mnohé dověděl. Vážený pane předsedo, pane spolupředsedo, dovolím si to shrnout v pár bodech a těch se pak ujmeme v dalších diskusích s partnery, se zainteresovanými stranami, jak na půdě rady, tak zde i v této sněmovně. Jsem opravdu nadšen, když slyším o tom přístupu přímém, hands-on approach tak se opravdu dokážeme pohnout ku předu. Musíme účinně působit jak v regionech, tak v podstatě všude, kde ty investice potřebujeme. A tam je třeba dát konkrétní pokyny a vodítka a legislátoři musí vědět, jak to nastavit. Takže v podstatě Katařina chceli využít té celé inovativní kapacity, která už funguje nebo je přítomná jak v EIB, tak v jiných institucích, tak by to bylo dobře. Rovněž jsem si velice pozorně vyslechl Jose Fernanda, který hovořil o tom protikladu mezi vybudováním rovnovážného fondu, který nesmí porušit to trojité Ačko a na druhé straně tou politickou misí kvůli které ESI vznikl, a tam jde o to, abychom právě podpořili ty rizikovější projekty. No, já se omlouvám, my analyticky to dokážeme pochopit, ale ty odpovědi nás neuspokojují, protože když vy, co by EIB řeknete, no já jsem ten nositel té idei. A tak, jak už řekl Jose Naula, najednou řeknete, ano, já jsem ochoten se změnit, změnit svou povahu a pak eh, v podstatě to budete provozovat jako předtím a výmluvou bude to trojité Ačko. No tak to je ale zásadní problém. Tím se musíme zabývat, protože pak eh, se musíme zamyslet nad tím, jak to vyřešit. Pak pan Zackmeister, který nám vysvětlil ty možnosti v rámci vyhodnocení ex ante na pozadí makroekonomické analýzy a pak máte portfolio, kde to vše popíšete a řeknete, tady jsem ochoten na sebe vzít více rizika z pohledu těch výsledků a tady je zase to, jak se musím chovat na daném trhu. Takže to nejmenší, co bychom mohli čekat na EIB, že si to dobře a moudře propočte, že bude postupovat transparentně, transparentně, tak abychom v tom problému dokázali dohlédnout až na dno. Ano, souhlasím, že potenciálně máme protiklad i v oblasti kvality a objemu. A tam si toho musíme mít velice pregnantně vědomi. A v těch dalších legislativních počinech se musíme rozhodnout. Zda chceme vidět EFSI jako mm, ten typ investičního vzorce, který bude prosazovat hlavně kvalitu, no tak tam samozřejmě pak to nemůže zároveň znamenat i velký objem, protože to budou opatrné diskuse a rozhodnutí opatrná a i politicky to pak má určité dopady, takže to je z mé strany, co by závěr vše. Děkuji. Merci. Děkuji všem řečníkům za to, jak nám objasnili celé téma. Děkuji také našim zpravodajům, děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili této výměny názorů, která nám, jak jsem říkala, mnohé eh, vysvětlila. Máme cíl z EFSI učinit zejména tedy z FC2, učinit nástroj, který by konkrétní přidanou hodnotu a abychom ukázali, že bez něj by investice nemohly být konkretizovány. To je nezbytná podmínka. Neboli eh, vezmeme na sebe takto rizika, které by na sebe nevzal trh. Eh, a následně se musíme zaměřit na zjednodušení, na sdělení, protože pak i komunikace bude snazší dojde ke zjednodušení. A potřebujeme také vyšší konvergenci legislativy a vnitrostátních předpisů. Jedním z největších nákladů pro investice je přesně tato fragmentace eh, pravidel a eh, legislativy. A tam nás čeká ještě dlouhá cesta. Co se týče eurozóny, eh, eh, myslím, že eh, ta zpráva, které se bude hlasovat, poskytne patřičnou důvěru a vše se musí odehrávat transparentně. Děkuji vám všem, děkuji také panu, panu spolupředsedovi, možná chci ještě něco dodat, možná velmi rychle protože všechno už bylo řečeno a souhlasím se všemi vašimi e, slovy. Děkuji spolu s pravdojům, děkuji za e, závěrečné spra- slova. Myslím, že lze říct tři věci. Za prvé, adicionalita není byrokratická etiketa, musí znamenat to, že Eh, dodatečné investice přinášejí kvalitu a jsou nutné pro kapacitu. Možná, že zapotřebí ještě doladit legislativu v tomto smyslu, eh, tak abychom plně mohli využít potenciál a využívat tedy, eh, tedy různé aspekty, které se týkají investic, ať už to jsou vnitrostátní platformy, blending nebo Eh, další aspekty, o kterých se zmiňovali. A je důležité, aby věci nebyly na papíře, je zapotřebí, aby se postupovalo proaktivně ze strany evropské, to je ze strany komise například, ale také ze strany jednotlivých členských států. Evropský parlament může pomáhat v tom, aby se jednotliví eh, aktéři eh, setkávali na reálné ehm, základu. A za třetí je zapotřebí přispět k dobrému fungování, také transparentností. Transparentnost je nezbytná pro parlamentní kontrolu a také proto, abychom byli schopni identifikovat nedostatky jak v legislativě, tak v chování, řízení a tak dále. Young. It is very young. Eh, tento projekt je velice mladý, bude zapotřebí ještě dále pracovat, eh, potřebuje to naši, eh, naši účast na řízení, tak aby mohlo poskytovat pracovní místa a investice. Děkuji vám ještě jednou všem za účast. Bylo to nesmírně užitečné a důležité. Je voudrais, avant de conclure, remercier... Já bych chtěl závěrem také poděkovat eh, Eh, panu Verdensovi a jeho asistentům, eh, kteří vlastně odpracovali všechnu tu přípravu. Děkuji vám.